Zápis z tohoto zasedání bude k dispozici na počátku příštího plenárního zasedání a bude tehdy taky schválen, pokud nebudou žádné výhrady.